We should start immediately. Tak začneme okamžitě, protože už je po půl deváté. Paní Dili, prosím. Vaše první připomínka, prosím, máte slovo. Děkuji. Vážení kolegové, jo. Jestliže nemáte námitky k pořadu jednání, tak můžeme považovat pořad jednání za schválený. A já chci připomenout, že probíhá web streaming a že máme k dispozici všechny jazyky. Eh, tlumočníci jsou tady v kompletním obsazení, všichni mají tlumočení. Eh, pane Kelly, prosím, co se děje? Máte nějaký problém? Ne. Eh, Nemáte-li žádné poznámky, začneme okamžitě s hlasováním. Eh, pane Bosku, prosím, máte tu čest prvního hlasování. Ano, děkuji vám. Začneme hlasovat. Jde o poslední hlasování obou výborů v tomto mm, volebním období. A jde o e, vytvoření Europe Connecting Facility, nástroj pro propojení Evropy. E, máme tady zpravodaje, pan Marinesku, e, Virkunen a pan Telička. A dovolte, abych řekl, že samozřejmě vítám všechny členy obou výborů a především tady vítám svou francouzskou kolegyni paní Deli, a budeme postupovat eh, k hlasování, a to elektronicky. Podle eh, našeho volebního eh, seznamu máme jedno jediné hlasování. Test vote as a beginning. Test. Takže nejdříve si to vyzkoušíme. Ověříme, že nám to funguje, zahajuji hlasování. Please vote, dear friends. Prosím, hlasujte. A končíme hlasování. Okay. I think every... Dobrá, myslím, že všechno funguje. Není tu mnoho členů, ale eh, protože oba výbory dohromady by bylo přes 100 lidí. Nevadí, my to zvládneme, eh, protože máme většinu členů. A já přečtu celý ten název návrh eh, nařízení eh, Rady a Evropského parlamentu pro vytvoření Evropského nástroje propojení. Eh, jsou tady naši zpravodajové, pan Marinesku, pan Telička, pan Virkunen. A bylo tady projednáno vše v trialogu a já zahajuji, zahajuji samozřejmě jmenovité hlasování. Everybody has voted. Hlasovali prosím všichni. Končíme hlasování. No, dobře, počkáme ještě. Zvláštní uh, favor pro vás, prosím. Končíme hlasování. Drtivá většina, jak vidíte. A já blahopřeji všem kdo pracovali na tomto návrhu. Děkuji. Ehm, paní zpravodajům, stínovým zpravodajům, celému výboru i paní Deli, prosím, máte slovo. Ano, máte pravdu, když děkujete našim spoluspravodajům panu Marinesku Děkujem. Pan Pavel Telička, děkujeme. A paní Virkunen, také děkujeme. Všem vám blahopřeji. A chtěla bych vám říci, prosím o klid pánov Kurabačeve. Prosím, ehm, sklidněte se, když hovoří předsedkyně. Takže chci poděkovat celému týmu, který vyjednával. Eh, blahopřeji, že jste dosáhli vyjednání s radou tohoto kompromisu, i když to bylo velmi pozdě v noci. Pan Marinesku, ano, bylo to až ráno. Máte pravdu, když říkáte, že to bylo vlastně až ráno a ne v noci. Skončila jednání velmi pozdě, ale je to velký krok dopředu. A ukazuje to jednu věc výbory ITRE a TRAN velice dobře spolupracovali a za to vám všem děkuji. A to tím spíše, že e, mechanismus propojení je klíčovým bodem pro přípravu transevropských sítí do budoucna. A především je opravdu na čase abychom připravili pokrok v oblasti eh, dopravy, energetiky a digitálních technologií. Protože my všichni zde v sále si uvědomujeme, jak velké výzvy eh, před námi stojí. Vážení kolegové, výbor ITRE i výbor TRAN jsou nyní připraveny k tomuto prvnímu výsledku jednání jsou tedy připraveny na plenární zasedání a hlasování na plenárním zasedání proběhne v dubnu 2. Bude to poslední plenární zasedání. A já vám velice děkuji za účast. Nemáte-li žádné otázky, tak můžeme vlastně toto zasedání ukončit s tím, že vám velmi děkuji, ale pan Marinesko dostane ještě slovo. Já mám otázku. Kdo hlasoval proti? Pane Marinesku, v tomto parlamentu se respektuje demokracie, takže nesmíme tady prozradit toto tajemství na naše kolegy. Tím končí naše zasedání. Vážení kolegové, já mám ještě pro vás dvě zprávy. Jedna je špatná pro výbor TRAN. Prostě už vám nemáme co dalšího uh, nabídnout. A dobrá zpráva pro výbor ITRE. Budeme mít ještě hlasování uh, před sebou. Takže krátká přestávka a budeme hlasovat o dalších zprávách, které ještě máme na stole. Začneme přesně ve 21 hodin. Okay, but... Ano, eh, prosím. Eh, naši kolegové z výboru TRAN by měli mít možnost eh, odejít. Nebuďte prosím tak nervózní, vážení kolegové. Já bych chtěla poprosit kolegy z výboru ITRE, eh, aby vzali na vědomí tu dobrou zprávu, že ještě můžeme hlasovat. Thank you. Gucci. I got to change the machine and to regulate it.